Okay, colleagues, if people can start taking their... Vážení kolegové, usedněte prosím na svá místa. Je nás tady opravdu hodně. Jde o důležité, přímo historické hlasování, protože zde máme tři velké výbory, které spolupracovaly na eh, tomto tématu výbor pro zahraniční věci, pro rozvoj a rozpočtový výbor. Je to opravdu eh, důležité, důležitá zpráva. Máme tři zpravodaje, kteří na ní pracovali. Takže eh, ráda bych nyní zahájila společnou schůzi těchto tří výborů. Máme čtyři body na našem pořadu jednání. Za prvé to přijetí pořadu jednání. Nikdo nezmínil žádnou změnu, takže předpokládám, že pořad jednání je přijat e, za druhé sdělení předsedkyně, předsedkyně, tady žádné nemám, ale máte eh, k dispozici zápisy ze schůzí z 28. února a z 8. března. Tedy pokud máte jakékoliv připomínky k těmto zápisům, eh, informujte sekretariát do konce tohoto zasedání, protože pokud eh, nebudete mít žádné připomínky, budou tyto zápisy na, na konci schůze schváleny. Nyní přecházíme k bodu 4, což je Evropský fond pro udržitelný rozvoj EFSD a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD. Máme tři zpravodaje, kteří si ale nepřejí eh, promluvit, i proto, abychom ušetřili čas, takže můžeme hned přistoupit k hlasování. Ale ještě předtím chci přivítat eh, zvláštního hosta, Lorda Marlanda, který sedí vzadu v místnosti, který je předsedou um, Rady pro um, podnikání Commonwealthu a eh, je mi velkým potěšením, že zde je mezi námi. Nyní tedy přejdeme k hlasování. Před samotným hlasováním si otestujeme, zda kartičky fungují, takže zmáčkněte cokoliv chcete. Hlasovali jste všichni? Já vidím, že jste nehlasovali. Překontrolujte si to. Vidím, že čtyři lidé ještě nehlasovali. Takže si to prosím znovu překontrolujte. Takže vidím, že stále více kartiček je v přístrojích. Teď už máme 79. Paní Toja, váš přístroj nefunguje? už je to v pořádku. Jeden přístroj, zdá se, nefunguje, jedna osoba nehlasovala. Každopádně teď už tedy to hlasování končím a je to v pořádku. Takže všechny přístroje už fungují a budeme hlasovat. Máme před sebou dlouhé hlasování. 25 kompromisů, které máte k dispozici, to by to hlasování mělo usnadnit. Děkuji zpravodajům za to, že předložili tyto kompromisy. Začínáme hned číslem 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní další stránka na vašem seznamu. Máme ústní pozměňovací návrh eh, u čísla 197, kde pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme si to elektronicky. Otevírám hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Schváleno.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 Takže zahajuji hlasování k 222. Elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Prosím, zvedejte ruce pořádně, ať dobře vidím. Tohle je opravdu velká místnost, takže není tak dobře vidět. Pozměňovací návrh 30 odpadá. 223, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 224 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 225 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím, končím hlasování. Zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno. 31 si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 226, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 227, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kont 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Překontrolujeme si to pro kontrolu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 228, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno.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 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 271 pro, proti, zdrželi se. Překontrolujeme si to, zahají hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím, končím hlasování. Schváleno. Nyní 274. Kdo je pro? No, omlouvám se. 39. Kdo je pro? Také odpadá. Takže kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. přeskočíme na stranu 10. A nyní ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme. Zahají hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní kont 16 plus kont 27 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 381, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme. Zahají hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím? Končím hlasování. Zamítnuto. 293. Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně. Tady máme komplikované vysvětlení toho, o čem nyní máme hlasovat. Tak, takže hlasujeme o té 293. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Stejně to bylo zamítnuto, tak dlouho jsme o tom diskutovali. 294. Zde je ústní pozměňovací návrh autora. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 46 pro, proti. I ještě jednou, prosím. Zvedněte ruce. 46, kde pro, proti. Schváleno. 295, kde pro, proti. Zdrželi se. To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 304. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 305. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 306 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 307 pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme, zahojí hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím? Končím hlasování. Schváleno. 308, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 309, kdo je pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím, končím hlasování. Zamítnuto. 310, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 312, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. Zahají hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 313. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To se překontrolujeme opět elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 314. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 51. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 316. Pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 317 pro, proti, zdrželi se schváleno, 318 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 52 pro, proti, zdrželi se schváleno, 319 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 321 pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme, elektronicky zahají hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím, končím hlasování. Schváleno. 53 pro. Ne, pardon, to odpadá. 320, kdo je pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím. Ještě chvilku. Končím hlasování. Zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 323. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 322, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 55, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 324, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 325, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To si překontrolujeme, zahají hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. A schváleno. Třista dvacet sedm. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Opět si to překontrolujeme. 327 elektronicky. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Schváleno. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 329 a 330 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 331. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 332 kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 333. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 334. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 335. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 336. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 337 a 339 dohromady. Pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 338 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 340 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 341, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kont 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 16, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kont 39, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 364 odpadá, 365, kdo je pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme, zahoji hlasování. Hlasovali všichni, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 372, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 375 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. 376 a kont 42 dohromady pro, proti, zdrželi se schváleno. Kont 43 jde pro, proti, zdrželi se schváleno. Kont 44 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme, zahají hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. schváleno o jeden hlas. Kont 45, kde pro, proti, zdrželi se, to si opět překontrolujeme, zahají hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím, končím hlasování. Schváleno. 377, je pro, proti, zdrželi se schváleno. 378, je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kont 47, pro, proti, zdrželi se schváleno. 69, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kont 48, pro, proti, zdrželi se schváleno. 380 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme elektronicky, zahají hlasování. 380. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Kont 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 382. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. To si překontrolujeme, za hej hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím? Končím hlasování. Zamítnuto. 385, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 93 až 95 dohromady. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme, zahajuji hlasování. Máte odhlasováno, uzavírám hlasování. Sváleno. Devadesát osm pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh místo předsedy pana Devy. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 3. Ne. Pardon, 103. Je to tak? Takže přeskakujeme na 103. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Pozněvací návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám. Přijato. Pozněvací návrh 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 109. Zahajuji hlasování. Odhlasovali jste? 109. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Velkou většinou. Asi jsou lidi unavení Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 3 čtvrtiny máme hotové, kolegyně a kolegové, už to tak dlouho trvat nebude. 111 a 172 dohromady, kde je pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování o pozněvacích návrzích 111 a 172 dohromady. Máte prosím odhlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. 6 a 20. Eh, ne, pardon. Pardon, chviličku. 173. O tom máme hlasovat. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Můžeme to prosím ověřit? 173. Zahajuji hlasování. Má to hlasováno? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 174 jako text navíc, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak teď kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 115. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 116. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 117. Pro? Proti? Zdrželi se? přijato, 8 odpadá, takže 118 pro, proti, zdrželi se přijato. 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 119, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh kont 4 a 120 dohromady. Kde pro, proti, zdrželi se. Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Musíme to ověřit, říkali. Dobrá, tak ověříme 121. Zahajuji hlasování. Zvedáte pomalu ruce. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 23. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměvací návrh 12, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 128, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 129, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme, 129. Zahajuji hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 24. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Nevidím vás pořádně. Pro? Proti? zdrželi se přijato. 135 a kód 7 dohromady pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 135 a kont 7 zahojí hlasování. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Přijato. 136, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Nevidím, jak hlasovali socialisté. 136, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme to ověřit. Zahajuji hlasování k 136. Má to hlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. 138, kde je pro? Proti? zdrželi se. Ověříme 138. Zahajuji hlasování. Hlasujte. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Nebylo to vidět pořádně. Dobrá. 139, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Sláva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 proti, zdrželi se. Aha, nemá se hlasovat, tak dobrá. V tom případě 142 to také ne. A teď tedy kont 8. Ne, toho se, to je pokryto 2. Dobrá, tak 151. To je další hlasování pro, proti, zdrželi se. Ověříme 151. Zahajuji hlasování. Má to dohlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 155 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100... Aha, ne, tak pardon, tady máme také ústní pozměvací návrh, takže 163 pro, proti, zdrželi se, přijato. 164 odpadá. 165 pro, proti, zdrželi se. Můžeme ještě jednou 165 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 165 zahajuji elektronické hlasování. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Přijato. 166, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 166, zahajuji hlasování. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Přijato. Kon 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 167 pro? Proti? Zdrželi se? Za... Můžeme ověřit 167. Zahajuji elektronické hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. 168 pro. Proti. Zdrželi se. Můžeme to prosím ověřit? 168. Zahajuje hlasování. Má to hlasováno? Chcete-li? Uzavírám hlasování. Přijato. Tak, už jsme u konce. 171, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 176 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 178 pro, proti, zdrželi se, musíme uvěřit, 178 zahajuje hlasování. Chcete-li, chtěli-li jste hlasovat, odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Přijato a konečné hlasování o návrhu Evropské komise pozměněném a to jmenovitým hlasováním. Odhlasovali jste? Chtěli jste hlasovat? Uzavírám hlasování. Přijato velkou většinu. Blahopřeji tří, třem spolu s pravodajům k dobře odvedené práci. Ale ještě neutíkejte, kolegyně a kolegové protože máme ještě jedno hlasování. Pan Fosolík chce slovo? Jeden ze spoluspravodajů. Já jsem chtěl v neposlední řadě především poděkovat všem poslancům a poslankyním, kteří zde dnes jsou, aby hlasovali o této důležité zprávě je jedinečná nejenom tím, že jsme měli tři zpravodaje, což je poprvé v dějinách Evropského parlamentu, ale také je to jedinečné v tom, že se jedná o velmi důležitý nástroj, tento fond, který Evropská unie může použít k tomu, aby posílila rozvoj v afrických zemích, ale také v zemích východní Evropy, které jsou součástí partnerství. Je to velmi důležitý nástroj Evropské unie, který, jak jsem říkal, může podpořit stabilitu a rozvoj ve všech těchto oblastech, je to důležitou součástí měkké síly Evropské unie. A můžeme jim ukázat, že Evropská unie může i nadále být důležitým globálním aktérem. Děkuji. Také děkuji, určitě souhlasí ostatní kolegové a kolegyně. A teď máme důležité hlasování. Budeme hlasovat o rozhodnutí vstoupit do vyjednávání s radou, tedy trialog. Potřebujeme 72 hlasů, aby se to schválilo, takže budeme hlasovat elektronicky. Takže budeme hlasovat o trialogu s radou. Zahajuji hlasování. Někteří lidé ještě nehlasovali. Je to důležitý trialog, musíme hlasovat. Máte odhlasováno? Aha, vy nemáte kartu. Máte kartu, taky prosím vložte do hlasovacího zařízení a hlasujte. Ano, tak jsme přidali tu jednu osobu. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. A máme tam většinu pro to, aby byl otevřen a zahájen trialog. Blahopřeji třem spoluspravodajům. A protože se jedná o tři velké výbory, tak ty trialogy budeme muset udělat zvládnutelným způsobem, takže předseda bude předkládat návrh o tom, jak se rozdělí odpovědnosti mezi politických skupinách v těchto výborech. Děkuji a přeji hezký večer.